Pán předseda, děkujeme, vážená vysoká představitelko. Rád bych vás informoval o tom, že zde máme šest návrhů usnesení k této rozpravě od největších politických skupin. Tím končím toto téma a hlasovat budeme za chvíličku, za půl hodiny. A dále EPP a EKR rovněž předložili návrhy na to, aby Pascal Aimo začal pracovat v